Okay, colleagues, I suggest that we start with our meeting. Could you please... Takže bychom eh, zahájili naše jedná zasedání, takže prosím se usaďte. Zahajuji eh, zasedání a prvním bodem na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Děkuji. Návrh jste dostali 2. dubna. Máte ho ve složce. A já chci obrátit vaši pozornost tomu, že sedmička stanovisko pana Stavroka Kice bude po čtyřce. A stanovisko paní Katalin bude po bodě 6. A pokud jde o dvojku, o známení předsedkyně, máme tlumočení do všech jazyků, kromě dánštiny. A toto jednání bude přenášeno prostřednictvím webstreamu. Schvalování zápisu z jednání z 20. března 2012 To jste dostali 17. dubna a pokud nejsou žádné připomínky, tak považujeme tento zápis za schválený. Pod 4 to je zpráva 16 je to eh, pomoc eh, Evropské unie na vyřazení z provozu elektráren v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. Výsledky a výzvy. Eh, zpravodajem je Marian Jan Marinescu. A jako první dostane slovo pan Fazakaš z účetní dvůr. Já vám děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, ctění poslanci a poslankyně. Dovolte mi nejprve vyjádřit vděčnost eh, Výboru pro rozpočtovou kontrolu za to, že zařadili na pořad jednání mimořádnou zprávu účetního dvora o evropské pomoci při vysazování provozu jaderných elektrán v Bulharsku, na Litvě a ve Slovensku. Obzvlášť chci poděkovat a vyjádřit eh, slova ocenění panu Marineskovi a celému jeho týmu za to, že vyjádřili tak velkou angažovanost této tak významné záležitosti a že byli natolik připraveni s námi spolupracovat. Jistě víte, že jaderná bezpečnost a vyřazování eh, z provozu zůstane relevantním a stále významnější otázkou vzhledem k tomu, že třeči, třetina 143 jaderných reaktorů, které nyní v, v Evropě fungují, budou zavřeny do roku 2025. A v konkrétním případě Bulharska, Litvy a Slovenska toto vyřazování eh, jaderných elektráren a zvládání jejich eh, jaderného odpadu je technicky složitý a dlouhý proces, který si vyžaduje značné finanční prostředky. A v zájmu zvyšování jaderné bezpečnosti Bulharsko, Litva a Slovinsko se zavázaly v rámci přístupových jednání k Evropské unii, se zavázaly tedy, že včas uzavřou několik jaderných reaktorů. A vzhledem k tomu, že si uvědomujeme výjimečný, so, výjimečnou sociální a finanční zátěž, tak Evropská unie se zavázala pomocí v hodnotě 2,8 miliard eur za období 99 až 2013. A s ohledem na významné zastoupení evropského financování a na e, velmi komplexní požadavky zvládání tohoto vyřazování zahájil účetní dvůr svoji práci v říjnu 2009. A mimořádná zpráva se zaměřila na implementaci programů v Bulharsku a Litvě a na Slovensku financovacích z evropských prostředků od roku 1999 do roku 2010. Audit eh, se zabýval tím, zda byly veškeré kroky financované Evropskou unii nastaveny v souladu s identifikovanými potřebami a zda byly eh, provedeny podle plánu a zda to odpovídalo zajištění efektivnímu využívání evropských fondů. A to bylo následováno i dalšími audity jednotlivých zúčastněných subjektů. Předběžná e, zjištění vyvolala pozornost vašeho výboru a pan Marinesku dostal mandát k vypracování e, zprávy o tomto programu. V rámci naší spolupráce jsme vedli velmi plodné diskuze s vaším zpravodajem a účetní dvůr panu Marineskovi s potěšením poskytl veškeré potřebné informace k tomu, aby eh, mohl, eh, mohl vzniknout usnesení výboru z 5. dubna 2011 o účinnosti a efektivnosti v oblasti vyřazování radných eh, elektráren v, členských, v nových členských státech. A v reakci na předběžná zjištění naší zprávy a také na základě vašeho vlastního usnesení komise vypracovala hodnocení dopadů a nový procesní rámec, který stanovuje konkrétní cíle, definuje zodpovědnosti a také eh, stanovuje určité požadavky na eh, dozor a to daleko lépe než nyní. A po eh, procesu s komisí vydal účetní dvůr v únoru 2012 svou zprávu. Tato zpráva konstatovala, že zatímco Bulharsko, Litva a Slovensko uzavřeli reaktory v souladu se svými závazky, tak eh, a byly, byly dosaženy důležité kroky v rámci vyřazování, tak hlavní proces je stále před námi a jeho závěrečná fáze naráží na problém nedostatku zhruba 2,5 miliardu eur. V důsledku relativně Eh, této, této politiky, ty, pro, tyto programy eh, nemají určité prioritizace a stanovování eh, specifických sílů, která tam stále chybí. Identifikace aktivit stále probíhá. A zdržují se některé velmi důležité infrastrukturní projekty, dochází také k překročení nákladů, a to i v otázkách nakládání s odpadem a mm, při stavbě e, procesů, které mají e, tyto e, náklady zpracovávat. A zodpovědnost je hodně rozptýlená, takže je potřeba jasnější stanovování priorit a cílů a stanovování zodpovědností. Dozor komise se e, zabývá celkově e, rozpočtovými efekty a na základě zjištění účetní dvůr doporučil, aby před dalšími výdaji komise analyzovala dostupné zdroje a očekávané přínosy a aby nastavila podmínky pro účinné a efektivní využívání evropských financí. A v zájmu toho by mělo vzniknout hodnocení potřeb, které bude i konstatovat to, čeho se dosáhlo až dosud, to, co se stále má udělat a jaký je celkový plán financování, který by identifikoval jednotlivé zdroje financí. A to by mělo potom zase vést k tomu, že budou cíle sladěny se zdroji a ukazatele účinnosti budou potom předmětem zpráv. Pokud by měla Evropská unie zajistit eh, v rámci příštího víceletého rámci více finančních prostředků, mělo by to vycházet z hodnocení evropské přidané hodnoty takového zásahu, identifikace specifických aktivit, které mají být financovány prostřednictvím evropského rozpočtu a zohlednění dalších eh, možností, jako jsou strukturální fondy a také zajištění eh, provedení těchto pladeb. Komise ve své odpovědi eh, účetnímu dvoru souhlasila s realizací těchto doporučení po roce 2013. Komise akceptovala nutnost provedení hodnocení dopadů a zrevidovat výkonnostní ukazatele tak, aby mohly být eh, stanoveny i pro období po roku 2013. Já jsem přesvědčen, že zesílená spolupráce mezi účetním dvorem a vaším výborem sehraje významnou roli při zajištění praktické implementace těchto významných závazků, které na sebe komise vzala. Na základě zprávy eh, účetního dvora a v těsné eh, spolupráci s námi druhá je druhá zpráva, pana Marinesku, která analyzuje komplexnost tohoto programu, eh, tedy byla eh, připravena, vypracována. A v návrhu se správně identifikují některé slabiny programového řízení a také se tu hovoří o potřebě řešit nedostatek eh, prostředků a zajištění dalšího financování některých zmírňujících opatření. Zúrazňuje se tu, že se všechno musí zorganizovat tak, aby to bylo nevratné, a zejména se zúrazňuje potřeba expertízy, která je jiná než expertíza potřebná k, promo, k provozu elektrárny. Tento dokument zdůrazňuje zásadní význam jak podrobného hodnocení ex ante, při němž se budou identifikovat konkrétní eh, aktivity způsobilé k financování a také některých ex ante podmíněností pro budoucí eh, prostředky. A kromě toho vaše zpráva správně eh, poukazuje na problematickou roli EBRD a na potřebu eh, vytvoření efektivnějšího správního mechanismu, včetně relevantního souboru indikátorů a také si klade otázky ohledně eh, hodnoty převedení řízení programu na bedra banky. A EBRD se vyzývá k tomu, aby zpřístupnila parlamentu veškeré rele, eh, relevantní zprávy, aby se zhod, komise zhodnotila přidanou hodnotu spolupráce s EBRD. Doufáme, že tyto legitimní otázky budou eh, příslušným způsobem zodpovězeny a my vám nabízíme naši spolupráci na základě našich eh, zkušeností a to tak, abychom dospěli k fundovanému hodnocení celé záležitosti. Doufám, že zpráva Eh, účetního dvora a vašeho výboru pomůže komisi při přípravě života schopných návrhů, které pomohou osobám zodpovědným za rozhodování při stanovování dalších finančních prostředků nezbytných k implementaci procesu vyřazování. Praktická implementace by měla zvýšit účinnost a efektivnost eh, těchto programů v Bulharsku, na Litvě a na Slovensku tím, že se zvýší jaderná bezpečnost v celé Evropě a tím se tak, by se také měla zlepšit, zlepšit životní úroveň evropských občanů. Dovolte mi, paní předsedkyně, využít této příležitosti k tomu, abych vás ujistil, že účetní dvůr hodlá je nadále spolupracovat s vámi a s vaším s panem Marineskem, s celým tímto výborem při přípravě a schvalování těchto významných kroků a opatření, které jsou předestřeny v našich zprávách. Děkuji. Děkuji vám, pane Kvazakaše, za vaši prezentaci. A nyní pan Marinescu jako zpravodaj. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, raportul meu se bazează Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Moje zpráva vychází ze zprávy účetního dvora a já bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych poděkovat členům účetního dvora za velice dobrou spolupráci, neboť i u první zprávy k tomuto tématu jsem dostal od účetního dvora hodně informací a tentokrát tomu bylo stejně. Já jsem analyzoval první zpracovanou zprávu a ta se týká také částek na uh, vyřazování jaderných elektráren v letech 2014 až 2021 se o tři elektrárny, které jsou zmíněny ve zprávě. Já jsem otevřen vůči názorům kolegům a chci říci, že ve své zprávě jsem chtěl zdůraznit především následující témata. Potřebujeme přesné, přísné, striktní plány činnosti s přesnými lhůtami. Také musíme přemýšlet o rozpočtu a také e, přemýšlet o financování jednotlivých aktivit a musíme také zvážit této souvislosti zdroje financování. Tyto dvě skutečnosti by měly být také předpokladem pro poskytnutí částek ze strany Evropského parlamentu a ze strany Rady, neboť to musí být ještě schváleno na období 2014 až 2020. Tyto prostředky musí být tedy ještě schváleny a musíme také se postarat o to, aby tyto prostředky byly použity pouze na vyřazování jaderných elektráren a ne na jiné účely musíme také jasně říci, zdali toto budou poslední finanční prostředky, které dá Evropská unie za tímto účelem k dispozici. Potřebujeme také účast os pr- o, o, zprávu o účasti Evropské banky pro rozvoj a obnovu. A také si musíme položit otázku, zdali spolupráce s bankou je nutná, protože většina finančních prostředků bude přicházet z EU a musíme si položit otázku, zdali potřebujeme ještě další finanční prostředky částky uvolněné na léta 2014 až 2020 musí být v souladu s finančním nařízením Evropské unie. Nesmí to být jako doposud, kdy prováděl kontrolu pouze účetní dvůr. To byly nejdůležitější body ze své zprávy a nyní se těším na výměnu názoru s vámi a těším se na komentář ze strany komise. Děkuji, pane Marinesku, a nyní komise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 Tikrai teko gana detalė susipažinti su praeitą ataskaitą, kur buvo teikiama e, Europos komisijos. Pokud e, se týče tedy e, toho, že by měly být některé elektrárny z provozu tedy odebrány z provozu, uzavřeny. Eh, tak o tom jsme se bavili minulý týden a já bych chtěl panu kolegovi Marinesku eh, poděkovat. Já jsem velice rád, že informace, které nám zde poskytl, jsou eh, velice přesné a že tedy platí. Také bych ještě řekl něco k závěrům komise. Evropský účetní dvůr tvrdí, že za to konečné vyřazení z provozu těchto elektráren by měla být eh, zodpovědná komise. Samozřejmě, že eh, tady máme určité principy a ty principy musí být dodržovány. A k těm principům patří ten, že kdo platí, ten by měl mít také dozor a kontrolu nad eh, uplatňováním těchto prostředků. Je de facto právě toto je náš problém. A nemůžeme zapomínat ani na Evropskou rozvojovou banku, protože ta se dávala velmi eh, významnou roli při eh, zastavování jaderných elektrárny, zejména Ignalina. Čili tady by bylo třeba říci, v, kdy a v jakých časových horizontech by jednotlivé úkoly, jednotlivé kroky měly být podniknuty. Dále třeba říci, že uzavírání atomových elektráren to není pouze ekonomická otázka, ale také politická. V době našeho vstupu do Unie si experti na energetiku ne zcela dobře rozuměli, eh, proč třeba eh, byl třeba na Litvě v roce 2009 eh, uzavřít Ignalínu, která měla fungovat bez problémů až do roku 17. Nicméně byla zde politická dohoda, měli jsme doplňkový protokol, ve kterém bylo řečeno, že Evropská unie poskytne finanční podporu, aby vyřazení z provozu mohlo být provedeno. Eh, to financování nestačilo, finance nestačily ani do roku 2014, eh, nicméně my zde máme politický závazek a zatím si stojíme a vidíme, že v roce 2020 skončí financování, přičemž se do té doby nemusí stihnout eh, konečné vyřazení z provozu této elektrárny. No a tady potom vzniká otázka té konečné jaderné bezpečnosti. My tedy samozřejmě víme, že každý eh, z těch jednotlivých kroků a úkolů musí být splněn a to se týká také role komise, role každé zúčastněné strany. Pro mě je tedy jasné, že eh, za to konečné uzavření. Musí být zodpovědná komise, musí stanovit konkrétní cíle, data, eh, plány kontrola prohlídek a samozřejmě ty zprávy musí být projednány potom na různých úrovních, zejména na té úrovni, eh, kde se možná neplní všechno, co by se plnit mělo. Já jsem přesvědčen, že s úsilím eh, rozpočtového výboru a komise určitě se podaří, eh, podaří splnit všechno. Paní Gressle. Děkuji já musím říci, že jsem úplně pav z té zprávy. Vydali jsme 2,5 miliardy a účetní dvůr, eh, že bude to stát ještě další 2,5 miliardy a zatím ještě elektrárny nejsou tak vyřazeny v současné době je můžeme zase opět e, spustit do činnosti. A je to normální, že jsme vydali 2,5 miliardy vlastně k ničemu? Je všechno v pořádku s cemi postupy, jak to vypadá s tématem veřejných zakázek a zakázek vůbec? Já si myslím, že ta zpráva je velice zajímavá, ale podle mého názoru zpráva by mohla být ještě delší. Končí u velice zajímavých bodů, které bychom měli ještě prohloubit, protože v červenci navštívíme Litvu, Ignalinu a já mám tady ještě druhou otázku. Jaké otázky bychom tam měli měli položit, co bychom tam měli také rozpracovat z vašeho hlediska. A za třetí se chci zeptat na náklady a na vývoj nákladů. A také bych chtěla motivovat zpravodaje Marianne Tejsi, totiž v první zprávě Eh, si požadoval také zprávu od komise, která se týká vyřazování elektráren a já se domnívám, že tuto zprávu bychom měli také zapracovat. A tady máme ještě otevřenou otázku financování, kterou zprávo neřeší, ale nyní musíme řešit právě tuto otázku těch trosek, těch ruin, u kterých vůbec není jasné, jak to bude pokračovat dál. A nyní pan Moldr. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si zprávu přečetl a musím říci, že tady není dostatečné plánování, není tady ani ex ante kontrola, ale co mě a mě nejvíce zapůsobilo, to je v čísle číslo dvě. A tady se hovoří o tom, že teoretické vyřazení je ještě daleko před námi, to znamená, je to opravdu v důsledku toho, že tady nebylo adekvátní financování a já jsem to chápu tak, že čím dříve budou elektrárny vyřazeny, tím lépe. V Ignalíně se říká, že jednotka jedna má být vyřazena v roce 2014, ale již byla činnost ukončena v roce 2003 a to je určitě dobrá věc. I když tady bylo špatné plánování, tak se musíme také zabývat správným vydáním peněz, ale co mě zajímá více, jaké bude mít finanční závazky ještě EU v budoucnosti. Bude tady dostatek financování na tyto věci? A co mě ještě dále zajímá, já si na Ignalinu ještě vzpomínám v té souvislosti, že Ignalina poskytovala, eh, většin, eh, poskytovala většinu elektřiny eh, pro Litvu. A jak se to řeší nyní? Je tam nedostatek elektřiny nebo je elektřina přenášena z jiných elektráren? Pan Gáler. Děkuji, paní předsedkyně. V této souvislosti se musíme bavit o dvou velkých problémech a při hlasování o zprávě bychom měli také tyto problémy zdůraznit. Já si vzpomínám, že jsme nedávno sestavovali rozpočet a vedli jsme dlouhou diskusi s radou o tom, jak vývoj nákladů, který se nám u těchto elektráren vymkl z ruky, jak to má tedy s tím financováním dále pokračovat a jestli to dobře chápu, tak toto financování se dostane do dalšího střednědobého finančního rámce, o tom musíme hovořit nutně s členskými státy. A jestliže to dám do souvislosti E, s tím, že některé členské státy chtějí příspěvky do EU snížit spíše, ale pokud se týče vývoje nákladu u vyřazování těchto elektráren, tento vývoj bude e, pozitivní, to znamená, že budeme potřebovat dále další peníze, takže jak to bude vypadat a jak se postavíme k vývoji těchto nákladů v rámci finan, víceletého finančního rámce. To znamená, že tyto kompetence také přesahují kompetence tohoto výboru. A já se ptám účetního dvora a také komise, víme skutečně, jak peníze, které byly poskytnuty na vyřazení, jak byly využity. A já se ptám proto, protože na jednom projektu se podílela německá firma a tato firma se dostala do velkých platebních potíží. A sice to souviselo s tím, že práce byla vykonána, ale nebyla zaplacena. A to zní v uších poslance ještě zajímavěji. Na jedné straně se vydávají peníze, ale členské státy s nimi nenakládají čistě, protože nebyl splněn cíl, který, eh, o který šlo, ale dokonce pak ty podniky, které se podílejí na, které se podílely na vyřazování elektráren a těchto činnostech nedostali ani zaplaceno. Takže kde ty peníze jsou? Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, ale především se nyní chci zeptat obou dvou institucí, co víte o využití prostředků, které byly dány EU k dispozici. Děkuji a bylo tady položeno několik otázek účetnímu dvoru a také komisi a jako první bude reagovat pan Fazakaš za dvůr. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi ještě jednou poděkovat vašemu výboru, a všem kolegům za váš zájem ohledně této klíčové záležitosti, která má pro nás pro všechny velký význam. Jakožto předchozí člen vašeho výboru jsem se rád e, zhostil tohoto, této záležitosti na straně účetního dvora, protože vím, že už dřív od roku 2004, když jsem byl členem vašeho výboru, tak se vždycky nastolovala tato otázka, vždycky to byla otázka jak eh, může Evropská unie vynakládat takové prostředky a jaký to má výsledek. Ale jako člen účetního dvora mám, eh, má, považujeme naši hlavní roli a vlastně jako za závazek ještě vám jakožto uh, orgánu, který poskytuje absolutorium, dát všechny potřebné uh, doklady a je na vás, na výboru, na poslancích a poslankyních najít správná rozhodnutí a vyvodit z toho správné závěry. A ta, ty závěry jsou v tomto případě převážně politického charakteru. A my eh, za účetní dvůr vám budeme rádi sloužit, ale je na vás, abyste vyvodili ty závěry. Dovolte mi začít bodem, na který upozornil pan Valsízis, jestli jsem to dobře vyslovil, tím, že říkal, že to je vel, opravdu velmi eh, specifický příklad. To je pravda. Při přístupových jednání se všemi novými státy, včetně mé, včetně Maďarska, existoval tento požadavek ze strany komise uzavřít veškeré stávající jaderné elektrárny v případě, Maďarska se nám podařilo vysvětlit a přesvědčit komisi, že naše jaderná elektrárna splňuje evropské standardy. Pokud jde o Litvu, jak řekl pan Valčitis, tak tam byli tehdy nespokojeni s žádostí pana Frhojgna, že je měli uzavřít již dříve. Ale existovala smlouva nebo dohoda, která oceňovala významný ekonomický a sociální dopad takového kroku. Takže by komise mohla přispět k pokrytí nákladů. Je to formulace velmi otevřená a široká. Není tam nikde deklarována žádná částka, nejsou tam přesně nárokovány kroky na které financovány, pouze je tam obecný závazek přispění. A toto stále zůstává tím hlavním rozporem. I, i když teď poslouchám pana Valtisise, tak já s vámi nemohu souhlasit, když říkáte, že je na komisi, aby zaplatila eh, náklady na vyřazení z provozu, protože já jsem, eh, já rozumím stanovisku komise a parlamentu, Protože vše se řídí principem znečišťovatel platí. Čili je to na příslušné zemi, aby provedla vyřazení z provozu a komise pouze pomůže splnit podmínky. Komise ve své odpovědi na naši zprávu řekla, že chápou tu dohodu jako jakýsi akt solidarity. To je politicky velmi hezké, ale pořád se neví, co se myslí solidaritou. Znamená to plně proplacení? Nebo co se myslí tím zmírňováním dopadů? Co znamená pokrývání nákladů na zmírňování dopadů a jak to bude s budoucími výdaji? Když eh, se pokusím odpovědět paní Gersle. Náš audit tuto záležitost dohloubky přeskoumal a zjistilo se, že prostředky byly vynaloženy korektně, v tom smyslu, že tu nebyla žádná korupce nebo podvod. Bylo to vynaloženo na uzavření, na vyřazení jaderných elektráren z provozu a na částečně i náklady na snižování dopadů. Ale vzhledem k tomu, že ten cíl byl eh, nejenom pohyblivý, ale také částečně neviditelný, protože tehdy nikdo nebyl schopen vyhodnotit, kolik taková záležitost vlastně stojí, tak bohužel Kroky byly sice provedeny, ale nebyly stanoveny cíle, nebylo skutečné hodnocení, co se myslí jader vyřazením z provozu, kolik by to mohlo stát a tak dál. Proto um, jste dostali informaci, že ty prostředky byly správně vynaloženy. Paní Gresle, ano, ty země splní, plní své závazky a uzavřely své elektrárny, ale váš pan zpravodaj správně kritizuje ten proces, protože nemůže zatím být považován za proces nevratný. Mohu ocitovat některé zprávy, třeba za Bulharsko, na které si vzpomínáte, možná z roku 2009, nedostatek plynu, kdy bylo navrženo, aby okamžitě po této energetické krizi mohli znovu otevřít jadernou elektránu Kozloduj. A asi před třemi měsíci tisk informoval, že pokud by Litva nedostala dost prostředků z Evropské unie, mohla by začít uvažovat o znovu otevření jaderné elektrárny. To znamená, že náklady byly pokryty Evropskou unii. Náklady na uzavření těch eh, elektráren. Ale bohužel ten proces není nevratný, protože vlastně nedošlo k úplnému uzavření. Je na nás, abychom eh, se ujistili, že jsou ty prostředky vynaloženy správným způsobem. Čili teď jde o to, že je nikoliv na nás, ale na vás, na parlamentu, jakožto politické organizaci, instituci, stanovit si v dalším víceletém rámci budou k dispozici další prostředky. Uvědomte si, že 550 milionů to je částka, která nemusí stačit pro, na pokrytí potřeb. V případě, že by měla sloužit především k dalšímu pokračování vyřizování z provozu musíme nejprve vypracovat hodnocení ex ante. Kolik to bude stát, co je potřeba udělat. A pak místo toho, abychom eh, dali 2,5 eh, miliard nebo 550, tak si musíme uvědomit, odkud přijdou ty další částky. A tím se dostáváme k otázce, kterou kladete. Jak komise přistupuje k tomuto pohyblivému cíli? Předali Eh, řízení EBRD, která funguje jako bankovní instituce. Pokud ty prostředky jsou, tak my vám je můžeme dát, protože jsou k dispozici a je na smluvní straně říci, zda jsou ty peníze vynaloženy správně. My jsme zkontrolovali, že nedošlo k žádné korupci, k žádnému podvodu. Proto jsme nemohli se obrátit na OLAF, ale spochybňovali jsme potřebu zapojení EBRD do tohoto procesu, který je evropský. Protože, jak váš pravodaj správně říkal, ty prostředky byly zaslány do Mezinárodního fondu, ale nedošlo k žádným dalším příspěvkům mezinárodním. A kromě toho EBRD nikdy nebude skutečně sledovat jako cíl nezvratné uzavření těchto elektráren. Takže toto jsou hlavní odpovědi na vaše dotázky. A ještě paní Gresle, která se ptala na do, doporučení, tak první otázka je, abychom zjistili, do jaké míry eh, je Litva ochotná pochopit, že eh, zajistit, že Ignalinda eh, má zavřena a bude skutečně i vyřazena úplně z provozu a že by neměli využívat tohoto případu k nějakému dalšímu jednání. My zase za účetní dvůr spochybňujeme jednu důležitou záležitost. I když 80% těch prostředků dostala EBRD, tak v případě Litvy na litevskou žádost byl vytvořen ještě další paralelní kanál, a jako expert musím říct, k čemu takový kanál je. Jak to funguje? Vzniklo nějaké hodnocení dopadu, když byly ty prostředky předávány EBRD? A když padlo rozhodnutí, že by měl vzniknout ještě další kanál, jakou přidanou hodnotu by to mohlo mít? A pak je tu ještě další klíčová otázka a to je to omezování dopadů, kdy se říká v naší zprávě, že je to důležité, důležitý proces, ale na to jsou strukturální finance. Ty strukturální finance by mě na to mělo být využity. A prostředky, které jsou dostupné v rámci této pomoci, jsou skutečně na vyřazování z provozu. Ale i to za podmínky, že proběhne hodnocení ex ante, a že budou tyto prostředky vynaloženy náležitým způsobem a tak, aby to mělo evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Pan Faras? Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom tady krátce k historii a potom k otázkám. Komise se vždy pohybovala v rámci, tedy v právním rámci dle vstupních smluv, které byly schváleny všemi členskými zeměmi. A prvním cílem bylo rychlé uzavření redaktorů, které byly považovány za ekonomicky nezlepšitelné, nezdokonalitelné. A je třeba říci, že eh, v souvislosti s vyřazením z provozu mm, se nebylo úplně do detailu plánováno všechno a je třeba to také vnímat eh, v souvislosti eh, s katastrofou v Černobylu. Pokud se týče té nevratnosti, tady ta nevratnost není úplně stoprocentní, třeba v Ignalíně reaktoru číslo 2. Proč? Protože jádro tohoto reaktoru v současné době nelze vybrat, eh, poněvadž eh, máme nyní úložiště plná a zatím tedy e, to další nové úložiště, aspoň pro zatím mě není hotové. Takže my už jsme skutečně e, ve stavu, kdy e, ten reaktor už není v provozu. Nebo další je tady otázka v případě vyřazení z provozu, jaké jsou alternativy. Ignalina svého času byla největším reaktorem na, v dějinách a pro Litvu byla zdrojem 70 elektřiny. Čili tady bylo mimořádně důležité eh, přijmout opatření na zmírnění dopadu, poněvadž tady přesnost došlo eh, k odstřižení 70 zdroje energie. A komise eh, přispěla prostředky na zlepšení eh, eh, upgrade teplné elektrárny, která byla uvedena do takového stavu, aby byla ekologicky přijatelná. A další, tady máme budování plynové elektrárny. My vám, paní předsedkyně, jistě můžeme dopodrobna předložit účty, jak byly prostředky vynaloženy, že tam nebyly žádné finanční podvody, nic podobného a kromě auditu účetního dvora jsme ještě eh, objednali další dva audity, tak jako předtím v Bohunicí, v Kolsloduji a v Ignalíně. A v případě Ignalíně jsme neskrývali, jsme neskrývali to, že dochází k určitému spožďování a určitým obchodním sporům mezi dodavateli a jejich odběrateli. A je třeba brát v úvahu to, že někteří, alespoň tedy jeden z těch dodavatelů, eh, dodal už jakousi obálku pro ty eh, respektive ty sudy, do kterých bude uloženo vyhořené palivo a nedostal zaplaceno. Takže tady to jsou problémy, o kterých víme. My se zde už angažujeme já už jsem angažuji dokonce na úrovni projektu, což tedy by nemělo být úplně takto. Ehm, probíhá spor, který my se pokoušíme vyřešit s tím, aby tady eh, prostředky tomuto dodavateli byly uvolněny a nebyly dále zadržovány, protože ať peníze máme. Eh, dobře, vidím, že je tady jedna ještě otázka, paní Gresle. Já eh, bych se tady chtěla na něco zeptat, pane eh, řediteli. Ta významná role Ignaliny pro Litvu je známa. Komise před dvěma či třemi lety provedla změnu zákona tak, aby peníze pro vyřazení z provozu mohly být využity také pro budování alternativních zdrojů energii a také tomu tak bylo Otázka je, proč se pro tyto účely nepoužili prostředky ze strukturálních fondů, neboť to je jejich účel. Čili já tady nevím, eh, proč tedy vlastně tady nedošlo eh, třeba eh, uvnitř komise k spolupráci tak, aby byly uvolněny prostředky ze strukturálních fondů a ne tyto prostředky z, mm, na vyřazení z provozu. Dobře, děkuji. A nyní pan eh, Marinesku na závěr. Eh, přeje si, přeje si komise ještě reagovat na paní Kresle? Ano, eh, velmi stručně. My jsme zde nic nezměnili, už v přístupové smlouvě bylo zakotveno, že tyto prostředky je možné využít jak pro vyřazení z provozu, tak pro změňující opatření. Děkuji a nyní pan Marinesku. pardon, ještě jednou paní Kresle, proč nebyly využity prostředky ze strukturálních fondů na tento účel. E, přeje si komise ještě na toto reagovat? E, právní eh, základ byl prostě ten původní a strukturální fondy byly potom využity dodatečně eh, pro další opatření jako energetická účinnost. Eh, ještě účetní dvor přeje si něco říci? Ano, děkuji vám, děkuji vám za slovo. Otázka, kterou tady vznáší vážená paní poslankyně Gresle, je oprávněná Dvůr eh, to zkoumal a došli jsme k závěru, že bohužel smlouvy jsou eh, natolik nejasné, že je možné je interpretovat eh, víceméně libovolně. Čili tam, kde se hovoří o vyřazování z provozu a tak dále, tak tady se hovoří o širokém rámci peněz, které používat na konkrétní opatření, bezpečnost, zmírňující opatření a tak dále. A je možné využít speciálního fondu místo strukturálního fondu. Čili my jsme se tím skutečně zabývali, ve smlouvě to nebylo vyjasněno a e, komise mm, to tedy udělal dobře, tak jak přicházely požadavky od členských zemí, tak tyto prostředky byly dány k dispozici a e, také to bylo ano EBRD a e EBRD odsouhlasil a říkal, ano, je to v pořádku, peníze jsou k dispozici. A nebylo Eh, nebylo řečeno, že to musí být skutečně na ten decommissioning, čili vyřazení z provozu, prostě se jenom kontrolovalo, eh, jestli ty peníze byly řádně vynaloženy. Účetní dvůr doporučuje, aby od nynějška eh, změrňovací opatření neměla být financována z peněz na vyřazení z provozu, naopak používány by měly by Eh, strukturální fondy a je de facto na uvážení eh, recipienta, tedy příslušné země, aby si rozhodla, jakým způsobem chce tyto prostředky eh, vynaužit a mělo by to být tak, že aspoň 20% by mělo jít na zvyšování energetické účinnosti a úspory energie. Tak to by to mělo být. A já tedy musím ještě jenom zopakovat, že eh, jsme velice rádi eh, dostali eh, odpověď komise v tom smyslu, že do budoucna budou tyto prostředky vyrazeny pouze na vyřazování z provzu, nikoli na ta další doprovodná změrňující opatření. Čili toto je pozitivní dopad na budoucnost. Tedy minulost už zůstane jaká je, ale tady budoucnosti to bude jinak. Děkuji vám. Děkuji vám. Má ještě někdo nějakou další připomínku, než dám slovo zpravodaji, pan Balcídis a potom ještě další řečníci. Takže pan Balcídis, prosím. Děkuji za to, že jste mi opět udělila slovo. Kolegyně paní Gresle položila opravdu správnou otázku, proč nebylo možné za tímto účelem využít strukturálních fondů. Jaderné elektrárny tenkrát byly ve třech členských státech a tyto tři elektrárny podle politického zadání musely být uzavřeny. A v roce 2004 byly 25 členským státům předělovány prostředky podle určitých vzorečků na eh, vzdělávání, na zemědělství, tak abychom dohnali staré členské státy. A jestliže jsme na uzavření atomových elektráren, kdybychom bývali využívali, využili všechny prostředky na uzavření jaderných elektráren, tak bychom nám žádné prostředky už nezbyly. Takže proto tak také byly formulovány ještě další dodatečné povinnosti. A já jsem také nikdy neřekl, že se život nemění. A já chci ještě jednou říci také, že si vážím velkého příspěvku ze strany EU. My však musíme najít řešení, které bude uspokojivé pro všechny tři instituce. A nyní další řečník. Ano, děkuji. Já jsem se chtěl chopit slova na konci diskuse, protože nesouhlasím s tím, co řekl člen účetního dvora, protože výsada účetního dvora není v tom, že by měl dělat účetní dvůr politické eh, rozhodnutí a politická rozhodnutí padla v souvislosti s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 přístupovými smlouvami a nyní úče, eh, účetní dvůr spochybňuje přístupové smlouvy, což je součást primárního práva. A účetní dvůr musí přece zkoumat to, do jaké míry jsou vydávané prostředky v souladu s právní základem. A nyní eh, dělat tady politické deklarace a opět zahajovat diskusy, to považuji za problematické. My můžeme diskutovat, zdali se změní využívání peněz v budoucnosti, protože když hovoříme o vyřazování z provozu, pak musíme také splnit veškeré technické požadavky. Ale ta to, toto rozhodnutí musí padnout zde a já se chci na tomto rozhodnutí také podílet. Děkuji. Ano, to je velice zajímavá diskuse. Máme však už jenom pět minut na dokončení této diskuse a já nyní dávám možnost zpravodaji, zdali chce ukončit ještě formou diskuse, anebo zdali chce eh, pronést ještě závěrečný projev. Já vůbec s tebou nesouhlasím a to je také úkolem účetního dvora, aby účetní dvůr zkoumal eh, účinnost prostředků. A jestliže finanční prostředky byly z velké většiny využity na jiné účely než na vyřazení z provozu, tak to si myslím, že tady musím podpořit stanovisko účetního dvora. A nyní má také účetní dvůr možnost reagovat v rámci 30 vteřin až jedné minuty. Já budu stručný. Prosím, přečtěte si naši zprávu. My jsme nikdy neřekli, že peníze byly využity nekorektně. Bylo to v souladu a v souvislosti s přístupovou smlouvou. A my jsme spochybnili budoucí vydávání peněz a řekli jsme, pokud pokud mají být v budoucnosti vydávány finanční prostředky, pak mají být vydávány na ukončení provozu. A potom také lze dát z strukturálních fondů prostředky na zmírnění dopadu vyřazení. My jako účetní dvůr nikdy neděláme politické závěry. My vám pouze se snažíme poskytnout skutečnosti a fakta tak, abyste na základě těchto fakt mohli své rozhodnutí rozhodnutí udělat. A nyní pan Marinescu. Ano, děkuji vám. Já jsem velice rád, že tolik kolegů má zájem o tuto zprávu. Já vám chci pouze připomenout, že Litva 1,76 miliardy euro, Slovensko 600, 613 a Bulharsko 867 miliard. A já tady souhlasím milionů. A já souhlasím s paní Gresle že reaktory zatím nedosáhly nezvratné situace, to znamená, že by mohli opět naběhnout. A jestliže by někdo opět nastartoval jadernou elektrárnu, tak nevíme, zdali by se to mohlo provést bezpečně, protože určité věci již byly rozebrány a tak nevíme, jak by tento reaktor mohl fungovat. Takže zástupce komise řekl, že návrh komise obsahuje, že financování bude ukončeno v roce 2020. Tady se také hovoří o tom, že projekty budou ukončeny v roce 2017, 18 a 20. Ale to tady není úplně jasně řečeno, že toto jsou úplně poslední finanční částky, které uvolní komise. A pak je tady ještě druhá věc. Návrh komise obsahuje návrh a sice středně dobé hodnocení. A tady by komise dokonce mohla změnit výši finančních prostředků, které hodlá poskytnout. Takže tady je třeba jasně formulovat také zodpovědnost. Bylo řečeno, že zodpovědnost má komisi. S tím já nesouhlasím. Neboť odpovědnost na základě evropského práva má eh, národní stát. Komise podle smlouvy má pomáhat jednotlivým státům při plnění požadavků. A není ke smlouvě. Ano, to je pravda. To je zmírnění dopadu a vyřazení z provozu. A bohužel Eh, doposud je procento vynaložené na zmírnění dopadu vyšší než procento eh, použité na vyřazení z provozu. A proto všichni navrhujeme, aby eh, finanční prostředky uvolněné komisí v budoucnosti budou vynaloženy pouze na vyřazení elektráren z provozu tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky u těchto jaderných elektráren. Pokud se týče veřejných zakázek, veřejné zakázky jsou také důvodem pro to, proč jsem řekl, že na tyto peníze by se měly také vztahovat kontroly EU. Je třeba opravdu kontrolovat veškeré e, finanční prostředky tekoucí z EU ve všech různých fondech. Děkuji vám, děkuji vám pane Marinesku, děkuji také účetnímu dvoru a komisi a nyní lhůty pro pozměňovací návrhy, to je 34. v poledne a hlasovat se bude 29. května eh, ve výboru a pravděpodobně se bude hlasovat na plenárním zasedání v červenci před návštěvou Litvy. A nyní přecházíme k bodu číslo 7, což je příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj k cíli Evropská územní spolupráce. A nyní má slovo zpravodaj pan Stavrakakis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí kolegové, jak víte, tak jednání o budoucnosti politiky soudržnosti právě probíhají. A mnoha opatření se eh, chystají právě v rámci tohoto nového nařízení. Prosíme eh, o ticho v eh, sále. Ano, takže já to zopakuji. Mnoha opatření a mnohé kroky této spolupráce zahrnují společná ustanovení, obdrželi jste informace na toto téma, Eh, měla by figurovat ve vaší složce. A máme například pozměňovací návrhy k článku 7, kde se hovoří o několika samostatných věcech. Jednak eh, poskytnout účastnickým stejným členským státům možnost mít jeden orgán pro otázky Eh, rovných příležitostí, to by zjednodušilo situaci. A druhý pozměňovací návrh stanoví, že členské státy by měly mít možnost mít i auditový orgán v rámci stejného orgánu, ale komise to zatím nezohlednila. Aby tato spolupráce mohla fungovat, doporučujeme pozměňovací návrh, kde by se říkalo, že je na členských státech, aby mohli vstupovat do této záležitosti, aby mohli mít samostatný orgán, který bude nezávislý. Tyto orgány sice nemusí provádět úplně eh, totožný audit ve všech členských státech, ale byl by to přesto jednotnější přístup. A orgány auditu musí být nezávislé, musí být schopny odpovídajícím způsobem plnit své úkoly. Tento orgán by byl zodpovědný za všechna opatření v tomto smyslu. Pak je to také článek 25, kde se hovoří o tom, že by mohl existovat jednotný účet, který by spravoval eh, všechny eh, cash flows, tak, aby to bylo z auditového hlediska snadno eh, vysledovatelné. A co se týče jednání, která právě probíhají, bych chtěl říct toto. CPR stanoví pravidlo provést v roce 2017 a v roce 2019 eh, přeskum, který by hodnotil, do jaké míry se plní vytyčené milníky. Otázkou, jak to bude u nařízení ETC, protože eh, na něm se podílejí různé subjekty. A eh, partnerská dohoda, která má sladit operační program s cíly pro eh, rok 2020, tak ohledně toho ETC neřeší konkrétní výzvy těchto eh, partnerských dohod. Také se tu nezohledňuje, nezohledňují specifičnosti jednotlivých členských států a programů a třetích zemí, které se mohou programu účastnit v souladu s eh, článkem 31 vznikne monitorovací výbor, který bude monitorovat implementaci programu. Tento monitorovací výbor vznikne pro jednotlivé programy, ale návrh komise neřeší specifičnost ETC, zvláště pokud jde o hlasovací práva organizací v členských státech a ve třetích zemích. Takže s tím, eh, paní předsedkyně, se dostávám k závěru své úvodní poznámky. Těším se na to, co k tomu budou chtít říct kolegové. Ano, než dáme příležitost dalším, tak bych chtěla dát slovo komisi, pokud eh, je zastoupena a pokud se vyjádřit chce. Máme tu někoho za komisi? Ano. Eh, komise sleduje stejnou diskuzi. Možná já se každopádně beru v potaz tyto otázky a další a já je sdělím našemu zástupci, který dorazí. Takže v tom případě nyní bychom mohli předat slovo dalším kolegům, pokud k tomu mají nějaké poznámky, paní Gresle. Mohu se zeptat, kde je problém? proč najednou tady není zástupce generálního ředitelství, když se opravdu projednává tento bod? Já jsem to pochopila tak, že tady budou za pět, za deset minut. No, uh, Pokud nejsou k tomuto tématu žádné otázky, pak možná se můžete vyjádřit k eh, tomu, co řekl pan Stavrakakis a jestliže nemáte žádné připomínky v této fázi, pak dám opět slovo zpravodaji. Ne, komise nic nemá, tak pan zpravodaj má slovo na závěr na rekapitulaci. Thank you, thank you. Then, uh... Ne, nebudu již hovořit a proto končím diskusi k tomuto bodu, říká paní předsedkyně a e, hlasování se bude konat 30. promiňte, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 30. dubna a potom hlasovat se bude 29. května 2012 a tím končím tento bod a dalším bodem na programu je zpráva pana Vona, společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení číslo 1083 lomeno 2006. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci kolegům připomenout, že 25 budeme mít další výměnu názorů a také ještě jsme se zabývali budoucím nařízením, tak jak na něj nahlížení e, kontrolní rozpočtový výbor. Já chci kolegům připomenout, že se jedná o legislativní návrh, to znamená, že pozňovací návrhy se vydávají přímo k návrhu komise. Já v této souvislosti se chci zmínit o několika základních bodech. Kolegové zajisté zjistí na základě stanoviska, že je tam krátké zdůvodnění. Zdůvodnění hovoří o tom, že je nutné, aby stávající ustanovení byla v souladu s finančním nařízením. To kolegové zajisté také vědí. A já chci také zdůraznit, jak jsem k této zprávě přistupoval. Já jsem vytvořil konkrétní a obecnou část. Kolegové také ujistě, zajisté uvidí, že jsem předložil poznámky z pozňovacích návrhů, které nebudu procházet. Ty si můžete sami přečíst. Po každém pozňovacím návrhu jsem uvedl krátkou, krátké zdůvodnění, které zdůvodňuje mé důvody. Já chci pře- projít spíše jednotlivé tituly a titulky a názvy. Všechny pozňovací návrhy jsou důležité. Jeden pozměňovací návrh se týká agreditačního procesu, další návrh se zabývá také eh, vypořádáváním účtů a potom také eh, určitými prodlužováními lhůt a potom také další pozměňovací návrh se týká dalších věcí. A tyto návrhy jsou důležité pro celé finanční nářízení a jsou také důležité pro příjemce prostředků z fondu soudržnosti. Pak je tady pozměňovací návrh 15, který hovoří o aktech přenesené pravomoci. A tady se hovoří o tom, aby také Evropský účetní dvůr poskytoval stanovisko k aktům v přenesené pravomoci, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích. A na závěr také říkám, že Děkuji účetnímu dvoru za jejich zprávu, protože mi tak, mě také podporovali při zpracování této zprávy. A také chci poděkovat sekretariátu za pomoc, kterou mi sekretariát poskytl při zpracování tohoto stanoviska. Já se těším na vaše připomínky, kolegové a prosím předložte také pozměňovací návrhy do 3. 5. Děkuji vám, pane Vone. Bohužel na to má reagovat stejná osoba z komise, která nadále není přítomná a proto se ptám účetního dvora, zdali by se k bodu číslo 6 chtěl účetní dvor vyjádřit. Pane Fazakaši jste ochoten se vyjádřit k tomuto bodu na našem programu, k bodu 6 na pořadu jednání. Děkuji vám za slovo. My nemáme žádné připomínky k tomuto tématu. Toto téma a tato zpráva je zpracována tak, že jsme s ní spokojeni. Jsou nějaké připomínky ze strany kolegů? Paní Gresle, prosím. Já bych bývala byla ráda, kdyby se diskuse mohla vést také za přítomnosti komise. Prosím, kolegové, vezměte na vědomí, že finanční nařízení je složitá věc. Rada pracuje na tom, Eh, jak se mají formulovat vzorky pro statistiku eh, a rada hovoří o tom, že tyto eh, vzorky nejsou zatím zdůvodnitelné. A například máme namátkové vzorky a ty například také v zemědělství. A tady vidíme, že když máme dva přístupy, když se vychází z namátkové metody a z jde z rizikového přístupu, tak si myslíme, že ta riziková analýza není úplně v pořádku. My opravdu musíme postupovat na základě namátkové metody, ale rada s ní už nechce dále pracovat. A jestliže opravdu vypustí namátkové vzorky, tak potom již nebudeme schopni garantovat reprezentativnost chybovosti. A potom rada také chce eh, prosadit prosadit, aby existovaly statistické a nestatistické metody zjišťování chybovosti. Pod pojmem nestatistického postupu s si to nedovedeme představit, protože tady opravdu se kontroluje jenom malá část, tak přece tato e, část musí být reprezentativní a musí také obsahovat e, určité objektivní cíle. Ano, musí se vycházet z rizikových vzorků, ale také z namátkových vzorků, ale musíme mít jak statistický, tak nestatistický přístup. E, Analýza zájmu musí provést příslušné úřady a orgány. Já vím, že v radě je to sporná záležitost, ale my bychom neměli, tak říkajíc, odstranit chybovost tak, že si myslíme, že odstraníme chyby. My potřebujeme formulovat a definovat chyby, chybovost tak, abychom zachovali také disciplínu. S tím, o tom bych ráda diskutovala s příslušným ředitelstvím, ale doufám, že ještě někdo přijde. Hope so. Thank you very much. Také doufáme, také doufáme. Děkuji vám za vaše připomínky. Pane Vone, chcete ještě na závěr něco říct? Vidím, že někdo další se totiž nehlásí do debaty. Ano, velmi stručně, protože já myslím, tady zasněl pouze jeden bod. E, ta zpráva hovoří o Eh, přístupu eh, s ohledem na rizika. To znamená, že tam eh, dochází k určitému pohybu. Ale myslím, že je možné tady pořád k tomu podávat pozměňovací návrhy a myslím, že pokud paní Gresle, někteří další nebo já budeme mít pocit, že je třeba něco opravit, pak to můžeme udělat formou pozměňovacích návrhů. Ano, děkuji vám, pane Volné. Zdá se, že nikdo další se do debaty nehlásí, takže v tom případě lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 30. dubna 12 hodin v poledne a 29. května budeme hlasovat. Tím tedy je bod uzavřen a nyní se dostáváme k bodu číslo, bodu číslo 5, což je Evropský sociální fond a zrušení nařízení 1081 z roku 6. Spravodajkou je pan eh, Katalin, ale budeme tady mít pouze zástupce pan Gále. Ano, děkuji paní eh, předsedkyně. Dnes a zítra eh, zažijete vícekrát, že na sebe vezmu různé identity. To je prostě dáno tím, že máme v naší delegaci hodně pilných poslanců Eh, Katalin Ivan je v současné době ve Spojených státech, takže mě požádal, abych jeho krátké stanovisko zde přednesl. My všichni dohromady tak trošku trpíme, když eh, se musíme zabývat různými stanovisky ke strukturálním fondům, v té souvislosti, že tedy my tady eh, absolvujeme jednání v několika různých odborných výborech paralelně, EMPL, REGI, eh, současně také se hovoří nebo probíhají pořady o obecném nařízení, o speciální nařízeních, no a ještě ani nemáme eh, hotový eh, rozpočet a nemáme ještě finanční rámec. To je vlastně umyslně, nebo ten by měl být eh, stanovan až na konec. Taky to stanovisko pana Ivana také trochu trpí touto paralelností a dnes eh, je to zejména v té souvislosti, že jednání teprve probíhá a také, že rozpočtové jednání, jednání o rozpočtovém do eh, dosud není eh, uzavřeno a také nemáme obecný rámec. Pan eh, kolega Ivan by tedy si chtěl vymínit to, že ještě sám předloží pro to, jak se situace bude vyvíjet, určité změny k, k, proti současnému stavu textu. No a jinak eh, tedy mm, návrhy, o návrzích je teď možno diskutovat, ale já je zde nemohu detailně představit, bohužel. Thank you. Uh, Thank you for your presentation. Děkuji vám za prezentaci. Na naštěstí tady máme představitele komise, eh, pan Lawrence Sans z DG Employment. Pokud si přejete promluvit, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedající. A děkuji vám k eh, Děkuji vám za představení eh, stanoviska, i když z nespravodajských úst. Ano, eh, je to tedy hm, krátké stanovisko k autoregulaci a je pravda, že není možné to vnímat bez kontextu například pouze ČSF, neboť eh, že tady máme návrhy ze strany komise. Eh, každopádně hm, tento text nám velice pomáhá, poněvadž se snaží vyjasnit to, co bychom vlastně chtěli dělat a tady odkazuji k pozměňovacímu návrhu číslo 3, který jde tímto směrem. Pak jsou tady ještě další věci. Hm, určitě se budeme muset na ty Eh, úpravy eh, podívat z hlediska jejich příspěvku k agendě zjednodušování, o které eh, komisi jde, a to jde zejména ESF. Jak řekl pan Gajer, je pravda, že pan zpravodaj ještě uvažuje o dalších změnách a my se s tím velice rádi spojíme, abychom mohli tedy tu debatu pokračovat bilaterálně. Já vám v této chvíli děkuji za návrh stanoviska. Ano, děkuji vám. Nějaké komentáře, prosím? Pokud ne, tak pane Galere, několik slov na závěr ne. Dobře. V tom případě máme tento bod uzavřený. Ale ještě k eh, panu Vonovi, prosím, vzhledem tomu, že zde máme komisi, eh, je, je na vás, abyste řekli, jestli si přejete, aby komise k tomu něco řekla, tedy k vašemu bodu. To je vždycky rozhodnutí komise, eh, pardon, zpravodaje. Ano, čili vaše stanovisko je proč ne. Dobře. Takže já tady konečně uzavřívám bod číslo 5 do 3. května prosím pozměňovací návrhy a 29. května budeme hlasovat ve výboru. Paní Kresle, právě se sem dostal náš stínový pravodaj, možná, že ještě jemu byste mohla dát slovo, aby tedy mohl se eh, vyjádřit. Eh, ano, on je eh, stínovým zpravodajem ke kterému bodu, prosím, ptá se paní předsedající. No nic, tak eh, půjdeme k bodu 6, ne, není k bodu eh, pana Stavra se, což je bod 7. Eh, Dávám slovo komisi ke krátkému vstupu. Thank you. Thank Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A omlouvám se, že jsem tu nebyl. Bohužel jsem musel být na jiném zasedání. Pak jsem dostal vzkaz, že se eh, změnilo časový rozvrh. Pokud jde o letece, tak hlavní otázka evropské územní spolupráce je návaznost mezi nařízením OTC a společnými ustanoveními. A ve vztahu k mnoha otázkám se komise domnívá, že tyto body už jsou pokryté. A to, co jsme se snažili udělat prostřednictvím nařízení LTC, bylo zavést tam, kde to je potřeba, určité doložky, které budou brát pota specifičnost, ale zároveň nebudou zbytečně opakovat to, co už je v nařízení o obecných ustanoveních v článku 116 To jsou pozměňovací návrhy 1, 5 a 6. Týká se to také postupu ohledně těch programových pozměňovacích návrhů, řídicích orgánů, a auditového orgánu, které mohou být vlastně součástí téhož orgánu. To nepovažujeme za důležité, protože už to je ošetřeno. Jediná další věc, je pozměňovací návrh 25.1. To rovněž máme jako něco, co není úplně nutné. To se týká platbám na stejný účet. A je tu ještě jedna věta týkající se výdajů a příjmů, ale to je podle nás trochu matoucí. A je to opět už stanoveno ve všeobecných ustanoveních. Děkuji. Pane Stavrek, Chcete k tomu něco říct? Ne, takže tímto uzavírám tento bod a přejdeme k bodu 6. I tady jsme neslyšeli komisi, takže jí dáme slovo. I v tomto případě vám děkuji za možnost se k tomu vrátit. Ve většině případů vidíme, že víceméně jdou směrem, který si komise přeje. Nejsou tu příliš žádné věcné otázky. Jediné, kde si myslíme, že je problém, je pozměňovací návrh 5. Tam je návrh, který má znovu zavést schválení komise té auditové strategie. To je něco, co, na čím se komise specificky zabývala ve svém vlastním návrhu. a napojili jsme to na naše přeskoumávání eh, akreditačního procesu. A pokud jde o auditovou strategii, tak se nám nezdálo být nákladově efektivní mít systematické přehodnocování ex ante u každé auditové strategie. A myslíme si, že je to dostatečně pokryto ustanoveními, které jsou v návrhu komise, která umožňuje komisi zabývat se strategií auditu, když si to přeje. Že jde o to, abychom vyvážili ten vstup a ty zisky, e, přínosy, které z toho vyplývají. A naše vlastní analýza, když jsme se zabývali v období 2007 a 2013, tak se nám zdálo, že to nebylo příliš dobře vyvážené, pokud jde o vyvážení mezi, mezi vstupem komise a tím výstupem. Dále k pozměňovacímu návrhu 7 který představuje konkrétní požadavek toho, co by mělo zůstat ve zprávě. Za komisi jsme měli výhradu ohledně té obsah, obsahu té eh, výroční zprávy, což je zpráva generálního tajemníka ze strany komise generálního ředitele tedy. A zdálo se nám, že je to velmi důležité z hlediska toho, aby bylo jasné, co se dělal, co se, jak probíhala akreditace. Takže tady máme určitou výhradu, jestli by to mělo být skutečně vepsáno přímo do toho nařízení. A tak, jak mu návrhu 15, co se týče role účetního dvora, pokud jde o jeho konzultování v otázce delegovaných aktů. Jestli by to opravdu mělo být systematické. A ještě jedna připomínka týkající se mimo statistických vzorků. To je něco, co se objevilo v radě ve vztahu k článku 116. Byly tam tedy dvě otázky k článku 116, 116.1, kde komise navrhovala aby auditová práce zahrnovala audit systému a vzorek operací a že by to měl být příslušný vzorek a zbytek by se měl řešit v delegovaných aktech. A v radě jiný kompromis předsednictví, který říká, že toto vzorkování by mohlo být probíhat buď statistickou metodou nebo nestatistickou metodou a obě mají vlastně stejné podmínky nebo stejnou váhu. Tady byla konstatována silná výhrada s ohledem na to, že není vhodné, aby tyto dvě metody byl, měly stejnou váhu, že to hrozí, že to podkope celkový takovou zásadu jednotného auditu, pokud komise nebude mít možnost harmonizovat způsob, jímž eh, jsou vzorky sbírány. Mohlo by to skutečně ohrozit eh, možnost komise spolehat se na audit národních orgánů a z toho by pak vyplývaly některé vážné dopady. Takže to je postoj komise. A 116.5, co s tím souvisí, tam jsou změny ve vztahu k formulaci auditového stanoviska a komise i v tomto naznačila své obavy a řekla, že se domnívá, že všechny tyto, ob, ob, oboje tyto otázky souvisí s diskuzí a, o finančním nařízení na, a že by tyto body měly být zatím odloženy, než se dořeší diskuze o článku 56 finančního nařízení. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Martin, za oba vaše příspěvky k, do naší diskuze. A chci se zeptat, jestli stínový zpravodaj za EPP k tomu chce něco dodat. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V regi regionálním výboru jsem již těsně spolupracoval s panem Voganem a právě proto se chci také vyjádřit k jeho stanovisku. Nejdříve se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Zdržel jsem se v dopravě, ale naštěstí jsem ještě přišel včas. Jako EPP velice podporujeme pozňovací návrhy. V každopádně jejich podstatu, to se týká například článek 4, kde jsou finanční korektury, že toto musí také odpovídat finančnímu a účetnímu systému členských států. To se také týká článku 5, což je silnější role komise v rámci auditu, že auditní strategie musí být nejdříve schválena komisí, ale toto by také mohlo vést k velké administrativní zátěži a proto bychom měli diskutovat o otázce, zdali bychom neměli nejdříve, zdali by nejdříve komise měla takovéto audity povolovat. A potom také článek 137, tady se to týká finančních oprav že by měly být k dispozici ve stejné kapitole. Tady skutečně o tom ještě musíme hovořit, zdali členské státy opravdu potom členské státy by bez sankcí mohly těchto peněz využívat. A nebo zdali korigované prostředky by byly ve správě komise a potom by byly k dispozici členským státům a tak by se vydávaly pouze za určitým účelem, ale komise by je tak říkajíc spravovala. Strukturální fondy jsou realizovány pod dvojí zprávou a potom také kontrolní úřady členských států jsou akreditovány. Ano, to samozřejmě uvolňuje ruce komise, může potom finanční prostředky zaměřit na členské státy, které to nejvíce potřebují, ale uh, E, tady není úplně jasně formulováno, zdali komise opravdu zde může zasahovat. To znamená, zdali komise může především získat další kontrolní pravomoce v těchto členských státech. A potom ještě poslední bod, o kterém se chci zmínit, což je takzvaný DAS členských států, e, prohlášení o spolehlivosti. Tady potřebujeme větší transparentnost. Přejeme si chci, aby členské státy sami publikovaly svoji chybovost ve, vztazích, ve vztahu k jednotlivým fondům, aby toto také dělali pravidelně a tak, abychom my jako Evropský parlament to mohli intenzivněji sledovat a aby členské státy nám opravdu tyto informace poskytovaly. A na tom o těchto záležitostech, především o této záležitosti hodláme více se zpravodajem diskutovat. Děkuji vám, pane Pípere. Přeje si komise něco dodat? Protože tady byly také formulovány jisté otázky a na závěr tedy bude hovořit pan Von. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit velice stručně. Chci poděkovat stívoné, stínovému zpravodaji za podporu a za připomínky on se zmínil o mnoha detailních záležitostech, což není překvapení, protože se jedná o technickou a detailní věc a já o tomto s ním ještě budu diskutovat a pozňovací návrhy lze předkládat do 3. 5., takže máme ještě na diskusi chvilku čas. A já vítám podporu komise. Komise hovořila asi o dvou, třech tématech, které bychom měli také společně probrat. A tady také se konala diskuse na posledním rozpočtovém výboru, protože tato diskuse se snaží zabezpečit, abychom všechno zjednodušili nejenom pro členské státy a pro příjemce, ale stejně tak musíme zabezpečit eh, z to, aby komise realizovala svou zodpovědnost při vydávání finančních prostředků. To je například také otázka akreditace. Já tuto záležitost podporuji. Jestliže budeme akreditovat řídící orgány, pak musíme také Eh, zabezpečit, aby zodpovědnost byla stále na straně komise. My už jsme o těchto záležitostech diskutovali, ještě jednou probereme a nyní ještě krátká připomínka ze strany účetního dvora. Děkuji, paní předsedkyně tato záležitost byla znovu e, předložena. Já jsem již nechtěl intervenovat před půl hodinou, protože si zajisté vzpomínáte, že před dvěma měsíci jsem vás seznámil s naším stanoviskem, které pan Von e, přivítal, ale e, protože nepadly žádné připomínky před chvílí, tak jsem si myslel, že ani já se nebudu vyjadřovat. Ale nyní se vyjádřil stínový zpravodaj a proto já já nyní chci říci, že my si zaprvé velice vážíme zprávy pana Vogana. Především si vážíme dvou bodů, které trošku spochybňuje komise. Pozměňovací návrh 7 a 15. Tady on vychází ze stanoviska účetního dvora. A já jsem také rád, že hovořil o tom, že eh, fin, finální zodpovědnost, definitivní zodpovědnost je stále na straně komise. To znamená, že komise se musí takto chovat a potom v bodu 15 je několik ještě takovýchto připomínek. Já tady nechci jít do detailu, ale já chci jenom pouze říci, že zpravodaje podporuji a doufám, že veškeré připomínky budou braty vzaty v potaz a také budou zohledněny v budoucím finančním nařízení. Děkuji vám za vaši účast na Nyní vám děkuji za účast na zasedání a chci připomenout, že dnes se ještě koná schůze koordinátorů a to ve tři čtvrtě na šest v této